dal delegaci švýcarského eh, spolkového schromáždění, která je nahoře na tribuně. Rád bych přivítal předsedu eh, Švýcarské národní rady a předsedu Švýcarské rady stavu, pany, pány Weitera a Landera a všechny ostatní delegáty ze Švýcarska. Řada kolegů a kolegyní z různých výborů se s kolegy ze Švýcarska setkala. Hovořilo se o klíčových tématech, jako například o budoucnosti vztahu EU-Švýcarsko. E, těšíme se na pokračování tohoto dialogu. Ještě jednou vás zde vítáme, vážení kolegové, a děkuji, že jste přijeli. A teď se dostáváme k hlasování. Eh, zpráva pana Grubačika, populace lososa žijící v balském moři a rybolov této populace